27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, přijato. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4, kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 54 pro, proti, zdržel se, přijato. Kontrola. Zahajuji hlasování. 54. A Ukončuji hlasování. Přijato. 55. Ne, opravuje se paní předsedkyně odpada. 57. Pro, proti, zdržel se přijato. A závěrečné hlasování elektronicky zahají hlasování. Now EPP has one. Jmenovitě. Máme tady o jednoho Navíc. Teď je to v pořádku. Ukončuji hlasování. Přijato. Teď hlasujeme o kompromisním hlasování. Je to jedno hlasování týkající se příspěvku ITRE eh, pro návrh stanoviska ENVY. elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Děkuji vám mnohokrát. Tím jsme skončili s hlasováním. A až tady budeme mít příští, máme-li tady příštího hosta tedy, tak eh, možná po krátké přestávce můžeme vstoupit do dalšího bodu jednání. Kdo z vás chce, může si dát ještě kávu. No možná, že bychom dnes zvládli eh, efektivněji zvládnout naše zasedání. So, uh, two minutes just. Takže prosím pěkně dvě minuty, za dvě minuty začínáme s dalším bodem. Děkuji mnohokrát, takže kolegové, posaďte se prosím. Děkuji. Takže teď přejdeme k dalšímu bodu a to je prezentace Policy Departmentu týkající se studie s názvem Jak čelit výzvám v rámci budoucí promyslové strategie. Tato, tuto prezentaci přednese doktor Judy Pellegrini, spoluautor studie, která byla připravena Policy Department na žádost výboru ITRE. Doktor Pellegrini je senior research eh, v Centru pro průmyslové strategie v Miláně. A eh, ona se specializuje v analýze veřejných politik v oblasti regionálních eh, politik pro regionální rozvoj a inovace. Koordinovala několik studií pro Evropský parlament, pro výbory ITRE a REGI včetně eh, jedné studie o průmyslové politice Evropské unie. Tato Studie nám bude představena dnes a vyžádali si ji koordinátoři ITRE v minulém roce a eh, mělo by se jednat o hodnocení sdělení z roku 2017 investice do eh, inteligentního inovativního a trvale udržitelného průmyslu v rámci eh, strategie pro průmyslovou politiku Evropské unie. Takže nejprve dávám slovo paní Pelegrín. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já vám představím krátkou prezentaci týkající se hlavních výsledků naší studie, jak čelit výzvám do budoucna pro strategii průmyslu EU. Cílem této studie je definovat působnost a obsah toho, co můžeme nazývat průmyslovými politikami Evropské unie, jak to bylo obsaženo v posledním sdělení komise zveřejněné v roce 2017. Cílem je ohodnotit, jakým způsobem tyto politiky eh, dostávají tomu, abychom správně čelili průmyslovým politikám. Takže to se pokusím vám představit. Nejprve vám dám eh, jaksi krátký přehled o kontextu, abychom pochopili průmyslové politiky Evropské unie. Potom se budu zaobírat některými detaily týkající se formování a obsahu průmyslové politiky a také uvedu několik bodů kritické analýzy a pohovořím také krátce o budoucnosti. Jenom několik slov k metodologii my jsme se spolehali na výzkum, na rozhovory s výzkumníky na úrovni komise. Hovořili jsme s aktéry jak na úrovni evropské, tak na mezinárodní a vytvořili jsme mnoho případných studií konkrétních na eh, regionální úrovni k obsahu. Nebudu zacházet příliš do detailů my víme, že tady máme různý přístup v různých zemích, ale teď se nacházíme v, obla, v období syntéze, syntézy a snažíme se o vývoj, eh, zanalizovat vývoj na evropské úrovni tak, abychom se mohli podívat na vývoj nového paradigmatu toho, co se nazývá nová průmyslová politika. Druhým prvkem v kontextu, kromě koncepčního vývoje, je rozvoj a multiplikace výzev, kterým čelí průmyslové politiky a kterým budou čelit do budoucna. A nebudu se zaobírat tedy detaily v této prezentaci. My jsme tady rozpoznali několik druhů výzev, včetně technologických megatrendů, sociálně politických megatrendů, geopolitický faktory, faktor eh, environmentální, ekologické, tedy výzvy ve smyslu rozpočtové potřeby a také Brexit a tak dále. A toto vše vytváří rizika, ku příkladu Eh, polarizace eh, v rámci jednotlivých území, ale zároveň to také vytváří příležitosti a vytváření nových trhů. Basis we infer uh, four criteria to assess how fit uh... Potom dále stanovili jsme si taková čtyři kritéria, která mi je vyhodnotit, zda je průmyslová politika vhodná, způsobila řešit budoucí výzvy. Tady to je to, co vidíte na té pravé straně toho slajdu. Jednak jsme eh, chtěli posuzovat, zda je tady kapacita stanovit si dlouhodobé strategické cíle. Dále integrovaný koherentní rámec, další kritérium schopnost řešit věci na regionální úrovni a potom efektivní zpráva a řízení. Nyní tedy se podívejme na to sdělení z roku 2017, Název je Investování do inteligentní, inovativní a udržitelné průmyslové strategie. Od roku 2000, eh, nebo respektive už dlouhá léta se Evropská studie snaží o takový integrovaný přístup na celoevropské úrovni. Sdělení z roku 2017 je mm, v návaznosti na ty předchozí, je to kontinuita tohoto procesu. Toto sdělení eh, identifikuje různé oblasti, které přispívají k průmyslové politice a združuje je pod takovou jednu záštitu. Máme tady šest pilířů v tom sdělení, které jsou v vzájemné opozici, ale zároveň bychom je měli eh, dát všechny dohromady a máme tady dva tematické pilíře, to je jednak digitalizace a nízkouhlíková ekonomika a potom čtyři takové více tematické pilíře. Čtyři I, I jako interní vnitřní trh, internacionalizace, investice a inovace. To jsou tedy ty čtyři pilíře, čtyři I. Potom další specifický aspekt tohoto sdělení je důraz, který to klade na partnerství se zainteresovanými subjekty, členskými státy, regiony, městy a samozřejmě také průmyslovými subjekty. Když se podíváme na ty různé politiky, které jsou uvedeny v tom sdělení, tak zjišťujeme, že mohou být eh, rozstříděny do takových tří kategorií nebo takových tří oblastí, které Eh, jsou koncipovány podle určité logiky. Jsou tam specifické cíle, specifické eh, tradice. Vy to tam vidíte nahoře na tom slajdu, jak je to členěno. Nejprve jsou tam opatření spadající do takzvaného horizontálního přístupu, které souvisí s rámcovými podmínkami. To zahrnuje regulatorní rámec, regulatorní opatření, ale také ty širší podmínky, jako třeba kvalifikace, eh, odborné vzdělání, lidský kapitál. Potom ta druhá skupina, ta má název tematicko-odvětvový přístup. To jsou takové ty tradiční odvětvové politiky, například politika pro eh, oblast eh, vesmíru, ale potom mm, také to, že se věnujeme třeba některým konkrétním tématům digitalizace nebo nízkouhlíková ekonomika. No a konečně ta třetí skupina, ta má název teritoriální přístup, územní přístup. Tomu není ve sdělení věnován tak velký prostor. V zásadě se tam hovoří o implementaci na regionální a místní úrovni, včetně například strategií pro tu takzvanou inteligentní specializaci, smart specializaci a podobně. Takže tímto uh, demonstrujeme tu ambici pokusit se o takový holistický přístup k průmyslové politice, kdy tam chceme opravdu do toho zakomponovat už celou tu škálu těch stávajících politik. Otázka ovšem je, jak je tento celý soubor koherentní, zda tady není střed některých těch cílů, například územní soudržnost či konkurenceschopnost, nebo také sociální soudržnost a ochrana životního prostředí a růst. To jsou prostě příklady toho, kdy něco eh, se musí vyvážit něčím jiným. Pojďme dále. Tady na tomto slajdu je trošku jiné zobrazení stejného souboru politik, které je obsaženo v tom sdělení, ale uh, ukazuje se tady několik zajímavých aspektů. Uh, protože možná k některému tomu vývoji těch politik dochází právě tam, kde je ten průsečík těchto jednotlivých skupin. A uh, může to vést k možnému konfliktu cílů mm, v terénu, v praxi. Například přístup založený na hodnotovém řetězci, což je něco, co velice je podporováno na úrovni komise. A tam dochází k průsečíku s tematickým horizontálním přístupem a s tím přístupem založeným na těch rámcových podmínkách. Tady ta podpora je směřována do ekosystému v rámci celého toho hodnotového řetězce, od spodní části řetězce, od surovin až po ten konečný produkt. To má ovšem důležité dopady, protože to je něco, co potom se promítá v různých zemích, v různých regionech, které mají různé politiky a také se to dotýká různých zainteresovaných subjektů, Evropské komise, Evropské unie, regionální úrovně, teritoriální úrovně a podobně. Tady na tomto slajdu je zobrazen rozpočet, který je k dispozici pro podporu různých politik a opatření obsažených eh, tady v tomto balíčku. Celkově máme tady odhad, mohl by to někdo spochybnit, nicméně my odhadujeme, že rozpočet, který je k dispozici, představuje 455 miliard na to období 2014 až 2020. Dvě třetiny pocházejí z politiky soudržnosti. Takže v zásadě tady máte jeden nástroj, který splňuje tři cíle, vycházejí z tří různých koncepcí intervencí. A to může být trochu problém. Eh, ve fázi všech těchto opatření a politik a příslušného rozpočtu, jakou tam máme tu strukturu zprávy a řízení. Tady tento slide zobrazuje návrh zprávy a řízení představený v roce 2018 předsednictvím. Je zajímavé, že jsou tady některé nové subjekty, nové instituce nebo instance, třeba tzv. průmyslové dny nebo Eh, kulatý stůl Průmysl 2030, 2030, tam byly zahrnuti různé subjekty, sociální partneři a podobně. A také nové funkce, třeba strukturovaný dialog se zainteresovanými subjekty nebo monitorování na základě hodnotící tabulky, která zahrnuje poměrně obsáhlý seznam ukazatelů. Toto vše jsou ale provizorní opatření, jejichž efektivita by měla být ověřena. Každopádně eh, tato opatření ale jsou omezena mandátem odcházející komise, čili teď buď toto bude prodlouženo nebo nějak restrukturalizováno. Co se tady ovšem nezobrazuje, že je tady také celá řada decentralizovaných mechanismů zprávy a řízení platformy, které združují subjekty různého typu ze soukromé či veřejné sféry a na mnoha různých úrovních, například strategické fórum pro důležité projekty společného evropského zájmu na základě toho hodnotového řetězce. To je třeba jeden příklad. My v té naší zprávě jsme se snažili představit takový souhrný seznam těch mechanismů, když úplně možné to není, a najdete to na stránce 64. Čili obecně zjistili jsme, že se tady objevují v té evropské průmyslové strategii některé priority orientované na určité cíle, jako třeba digitalizace, životní prostředí, ale zároveň tady není věnována dostatečná pozornost nebo nejsou dostatečně soustředěny ty zdroje. A není tady nastaveno nějaké dlouhodobé plánování, pokud jde o ty dílčí cíle, pokud jde o ty mílníky a konkrétní realizované cíle. Druhá věc. Průmyslová politika EU je stále taková takzvaná metapolitika. Ovšem, je to mm, stále taková roztříštěná politika. Třeba, že už tady máme určité povzbudivé známky nárůstu soudržnosti na té nejnižší úrovni, jak bylo ukázáno na základě přístupu podle hodnotového řetězce. Rovněž jsou tady také nové politiky, mm, které se tady objevují, ovšem dochází e, trošku k ignorování těch teritoriálních aspektů. No a konečně je tady celá řada decentralizovaných mechanismů zprávy a řízení, které e, narušují ten systém, ale chybí nám tady takový ten souhrný model zprávy a řízení a také interregionální spolupráce. Konečně eh, závěrem několik eh, úvah o budoucnosti. My si myslíme, že je důležité udělat eh, razantnější strategické volby. Potřebujeme tady jednotné zaštiťující cíle, zejména třeba pro oblast změn klimatu, protože tam je to velice naléhavé a Evropská unie má tady v této oblasti legitimitu a přidanou hodnotu. S tím souvisejí struktury, systémy centrální zprávy a řízení, které by měly pomoci formulovat tato rozhodnutí. Druhá věc. Regionální úroveň je velice důležitá, tam dochází k některým asymetrickým šokům, dochází tam, také se tam projevují ty sociální dopady, větší tenze, takže eh, to znamená klást větší důraz na tu meziregionální spolupráci a zapojení regionů. No a konečně eh, kapacita politiky na té nejvyšší úrovni absorbovat ty rychle se objevující změny a více experimentování a učení. Děkuji mnohokrát. Madame Polegra. Děkuji za velmi zajímavou eh, studii. Myslím si, že tam bylo mnoho ceného pro nás, pro všechny. A nyní dávám slovo našim poslancům, nejprve paní Karvala. I'm not going to talk as coordinator. Eh, eh, budu hovořit jako poslankyně, ne jako koordinátor, takže nevím, jestli nebude raději hovořit dříve kolega. Já se chci vyjádřit jako poslankyně. My tady máme seznam, ale zvedejte ruce, Mám jednu otázku k metodologii vaší studie. Tady se odkazuje na eh, ty, se kterými jste vedla eh, interview a mě by zajímalo, jestli to byly důvěryhodní eh, zainteresované subjekty, pokud je o tu politiku, anebo to Eh, zda vlastně to vycházelo z nějaké specifické evropské politiky, protože to by změnilo vnímání té studie. Mě by zajímalo, zda ty zainteresované subjekty, se kterými jste eh, pracovala, zda to byly potenciální subjekty eh, průmyslové politiky, anebo jestli byly z oblasti průmyslu odvětví, která na které se konkrétně zaměřovala nějaká mm, konkrétní průmyslová politika. Tedy zajímalo by mě, jestli to vycházelo z nějakých potenciálních subjektů, anebo zda jste v té studii vycházeli eh, ze zainteresovaných subjektů, které byly, na který, kterých se již dotýkala nějaká eh, konkrétní eh, průmyslová politika z minulosti. A pak další věc, možná to nebude jednoduché, pokud je o no, ten pákový efekt nebo governance, tak jaká byla vaše zjištění, pokud jde o proces řízení vnitř eh, komise Uvedu příklad. Nedávno opakovaně se hovořilo o politice snižování CO2 v průmyslu. Máme tady nejrůznější nástroje, programy, financování v oblasti ocely, tedy pro ocelářský průmysl a, a bezuhlíkové ocelářství. A, a bylo tedy možné zapojit se do existujícího financování a potom, aby to vyústilo v nějaký projekt, jako nějaký eh, bez, eh, tedy podnik bez CO2 a ten by potom byl analyzován. Co jste tedy zjistili, pokud jde o interní proces na komisi? Zda tedy ty současné existující nástroje jsou v tomto smyslu úspěšné nebo ne protože jinak se to pouze orientuje na budoucnost nějak vážně a mě by zajímalo, nakolik je ta vaše studie konzistentní. Děkuji, paní Toja. Ano, děkuji. Děkuji vám za vaše prezentaci. Já stejně jako paní předsedkyně Valence domnívám, že to je velice zajímavá studie, která nás trošku přivádí k tomu, abychom se zamysleli sami nad sebou, co děláme, co bychom měli dělat jako Evropa, co jsme zatím neudělali, pokud jde o průmyslovou strategii, protože tady tyto uh, Eh, vazby mezi průmyslovou politikou a těmi obecnými aspekty, musím říct, že to jsme opravdu v posledních letech si nedefinovali. Nemáme žádnou strategickou vizi nebo takové ty integrované vize, integrované nástroje. Já teď bych eh, měla poznámky k takovým dvěma, třema věcem, které tady zazněly. První věc se týká toho, když vy hovoříte o tom, že tam chybí propojení mezi nástroji používanými pro průmyslovou politiku a územní soudržností. Hovoříte o tom, že dvě třetiny financování jdou z politiky soudržnosti, regionální politika předpokládám, že jedna třetina to bude asi výzkum inovace a není tam ta integrace a že to je to slabé místo. Jak to tedy udělat? Ale e, nevím, možná mm, je tam nějaká vazba aspoň na tu sociální soudržnost, protože to je něco, na čem, na čem já osobně hodně pracuji, protože máme tady také ty environmentální aspekty a jiné věci. Just Transition Fund bych třeba zmínila, takže e, to je důležitá věc, na které pracuje komise, čili jak lépe propojit cíle průmyslové politiky a politiky soudržnosti. A potom poslední poznámka, to se také týká těch strategických aspektů. Vy hovoříte o tom, že to volba oběhové ekonomiky, že to je třeba příklad té strategické vize, my jsme se tím zabývali a snažili jsme se to upřednostnit. Snažili jsme se upřednostit eh, evropský průmysl v případě solárních panelů, než to úplně ale přebrala Čína. Takže chci se zeptat, eh, je třeba, eh, předpokládá se třeba nějaká veliká aliance našeho průmyslu, našich průmyslových sektorů pod záštitou Evropské unie nebo něco podobného, to považuji za velice zajímavé. A každopádně mnohokrát děkuji, je to velmi důležitá studie pro naši práci. Paní Dlabajová. Eh, děkuji, děkuji za prezentaci. Mám jen několik otázek. Možná, že bychom tady dlouho mohli o nich diskutovat, protože jsou spíše filozofické, ale mě by zajímalo, kde si myslíte, že chybí synergie mezi různými programy a podporami, které eh, je největší problém se synergií. Je to na teritoriální úrovni, na regionální úrovni nebo v rámci těch výzkumných programů, eh, v rámci politiky soudržnosti a tak dále a kde e, většinou dochází k synergii a dále. Jak můžeme zajistit, že i malé a střední podniky budou dobře zohledněny průmyslovou politikou a v těch, pokyn, a v těch pokynech? Protože hovoříme o průmyslu, ale tam je potřeba zahrnout i malé a střední podniky. Jak k tomu můžeme přistoupit a zahrnout je tam? A dále zajímalo by mě, zda máte nějaká zjištění, pokud je o různý přístup k průmyslové strategii ze strany různých členských států. Asi zjistíte, že tam jsou různé přístupy určitě, ale eh, v čem, v čem spočívá ten různý přístup v různých eh, členských státech, třeba rozdíl mezi starými členskými státy nebo novými členskými státy, protože zkrátka tam eh, ten základ průmyslový je jiný, tak hm, k čemu jste tady dospěli. Poslední věc, jak lépe zapojit průmysl a um, stakeholdery do diskuze. Já nevím, jestli je naše úsilí zatím dostatečné. Možná, že zainteresované strany z politiky již nechtějí hovořit, možná, že tvůrci politiky, politici, politik někdy nechtějí naslouchat těmto stranám a mě by se tedy zajímalo, zda eh, dostatečně nasloucháme, protože se zatím toho eh, z této strany nemáme dostatek. Děkuji. Další řečník. Paní Hán. Děkuji za vynikající prezentaci, za zajímavé, této zajímavé studie. Pro mě je jasné, že potřebujeme v Evropě průmyslovou strategii, která bude ekologická i sociální. Tady jste nám odprezentovala velmi vědeckou studii, která je velmi cená a um, široce zjišťuje, jaké máme možnosti a kde je jaký potenciál. Ale mě by zajímalo, kdybyste měla možnost udělat tři návrhy, jak vytvářet synergie, spojenectví, jak evropskou průmyslovou politiku podpořit tak, aby ochrana klimatu, sociální ochrana a další věci byly mm, naprosto prioritní. Tedy Máte nějaké tři návrhy, co bychom my politici mohli udělat a co je naléhavé, jaká opatření je potřeba přijmout, abychom evropskou průmyslovou politiku rozvinuli. Děkuji. Vidím, že se hlásí pan Tošenovský. Mr. Toš, eh, Tobišovský will speak for ECR. Budu hovořit za EKR. Za, eh, Pan Tobišovský bude hovořit. Děkuji. Ehm, tady jde o to, aby byly správně diagnostikovány výzvy v oblasti průmyslové politiky. Vyslechli jsem si vás a chtěl bych na jednu věc upozornit. Je potřeba více se koncentrovat na politiku, pod, kde budeme podporovat evropské podniky. Náléhavě potřebujeme Eh, abychom, pod, abychom se podívali na politiku do roku 2025, eh, musíme si uvědomit, že tady máme protekcionismus Donalda Trumpa a tady máme Japonsko a Jižní Koreji, tam je potřeba eh, s nimi spolupracovat. My jsme s nimi podepsali dohodu o volném obchodu A já si myslím, že Evropská unie by se neměla těchto příkladů držet neuváženě, protože my musíme vypracovat vlastní podněty pro inovace, protože po dlouhá léta nemáme žádné mm, nebo uvědomujeme si, že máme velmi konzervativní model, pokud jde o politiku inovací. A jaké možnosti vnímáte vy, abychom tu situaci změnili? Jaké vlastnosti by měli rozvinout evropští šampioni a co my proto můžeme udělat, aby se tak stalo? Aby narušena hospodářská soutěž v Evropské eh, unii eh, byla, eh, aby jí byly dány ty správné podmínky. Děkuji. Tím uzavíráme první kolo diskuze a pak tam bude ještě další kolo. Ale v tuto chvíli prosím odpovězte na ty otázky, které zazněly v prvním kole. Nejprve k té metodě. půjdu po pořadě podle těch otázek. Je to malá studie, takže my jsme neměli ani čas, ani prostředky na to, abychom měli opravdu reprezentativní eh, vzorek různých zainteresovaných stran, ale na úrovni komise eh, tam, jsme se, tam to pro nás bylo zajímavé, protože nás zajímají tvůrci politik a na národní úrovni jsme se Eh, ptali na názory eh, průmyslových konfederací a čím více jsme pokračovali eh, v této konzultaci, tak vlastně jsme to doplnili ještě regionálními studiemi na regionální úrovni. To bylo velmi důležité proto, abychom pochopili význam institucionálního prostředí v té dané zemi, které vlastně bylo tím podkladem, na který navazují opatření Evropské unie. Musí to dávat hlavu a patu. To je důležité proto, aby se určila efektivita politických opatření. Můžete mít dobrá politická opatření, ale musíte zajistit, aby byla přijímána, aby byla střižena na míru té regionální úrovni aby mm, to opravdu bylo přijímáno a musíte si být jistí, že institucionální prostředí je připraveno. Byl tady také dotaz na interní eh, proces eh, v rámci ETC. A my jsme si uvědomili na základě některých rozhovorů s eh, se zaměstnanci Evropské komise, že je tady pokrok a že eh, se více spolupracuje napříč generálními ředitelstvími. A v předchozích letech eh, tam jsme dělali jinou studii o průmyslové politice v EU eh, před několika lety a tam to tak nebylo, ale teď už se to děje častěji. Generální ředitelství eh, spolu více komunikují, takže tady existuje určitá koordinace. Nenašli jsme tady žádné formální mechanismy pro eh, koordinaci, je to tedy spíše neformální a probíhá to v rámci některých eh, témat, tematických okruhů. Pokud jde o potřebu eh, sladit sociální soudržnost eh, s průmyslovou politikou, skloubit to, co je potřeba, Tady jsme zjistili, že toto je slabinou současné strategie, tak jak je to ve sdělení z roku 2017. Pokud hledáte slovo soudržnost, tak nenaleznete mnoho odkazů. Územní soudržnost je tedy zanedbávána. Um, i tedy sociální soudržnost a je potřeba to napravit. Význam soudržnosti a politiky soudržnosti v rámci mechanismu financování to nemá zase tak velkou výpovědní hodnotu, hodnotu protože tato politika je teritoriální podle jména, ale jinak je to spíše takové odvětvové a jediný rozměr, který je skutečně teritoriálně zaměřen a podle sdělení z roku 2017, tak e, to jsou e, strategie e, na smart specialization. A kde jsou tedy největší mezery, pokud jde o synergie? Velmi jsem se věnovala politice soudržnosti a sledovala jsem, co probíhá na regionální úrovni a je zřejmé, že se to velmi těžko kombinuje. Velmi těžko se kombinují různé nástroje pro financování. A to znamená politika soudržnosti, Horizont 2020, to jsou různé mechanismy financování, které se zaměřují na různé věci a nejsou propojené, nejsou integrované. Je tady malá anebo neexistující koordinace na evropské úrovni a je to málo koordinované na úrovni místní. Takže tady eh, vás čeká ještě velký kus práce a proto zdůrazňujeme, že je nezbytné mít eh, řádnou eh, strukturu zprávy, tak aby se mm, eh, tyto věci, ty nástroje financování lépe koordinovaly. Pokud jde o malé a střední podniky, je pravda, že na malé a střední podniky se neklade mm, příliš velký důraz a teoreticky jsou pokryty politikou soudržnosti, Existuje velmi efektivní nástroj pro malé a střední podniky v rámci Horizontu 2020. A potom v rámci eh, financování prostřednictvím agentury EASME, tam jsou také zohledněny, ale opět není to vzájemně koordinováno. Potom um, ty různé přístupy různých členských států. Myslím si, že tady navážu na otázku jedné z poslanky, nebo jednu otázku, která následovala a vztahovala se k nezbytnosti posílit ty evropské špičkové eh, podniky. To je takový specifický přístup francouzský přístup, eh, snažit se podporovat eh, ty špičky. Byl tady eh, francouzsko-německý protest proti rozhodnutí nepovolit velkou fúzi, takové fúze vedly právě k tomu vzniku velkých špičkových firm a Ono se to vnímá jako v rozporu s větším zaměřením na malé a střední podniky. Hmm. Jak lépe zapojit zainteresované strany? Myslím si, že asi decentralizovanými mechanismy, eh, tedy takto, více by toho mělo být uděláno na eh, vyšší úrovni a je to opět otázka přístupu ke zprávě ke governance. Tři věci, které by měly být změněny. Nejsem si úplně jistá, ale jak vyplynulo z mé prezentace, tak v první řadě je potřeba zajistit eh, architekturu zprávy na evropské úrovni. O tom se bude brzy rozhodovat a tam rozhodně je prostor pro to udělat kroky tímto směrem i pro vás. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Now we take other questions. Takže možná, že můžeme vzít další otázky. Paní Kavajo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za prezentaci vaší studie, eh, která obsahuje určité zajímavé prvky, ale je tady jeden bod, který postrádám jaksi eh, v rámci technologické vedoucí pozice. Víte, v průmyslové politice. Myslím si, že musíme si udržet vedoucí pozici v těch sektorech, kde už jsme lídři a získat tuto pozici vůdcovství i v jiných odvětvích. Když se podíváme na výzkum, na technologie, eh, máme mm, tady velké investice do zásadního výzkumu, demonstrací, spolupráci, že se nám podaří, abychom tedy si udrželi eh, tuto vedoucí pozici. Ale tenhle ten bod tam nějak postrádám. Ty čisté technologie, kde, mus, kde nám třeba konkuruje Jižní Korea. A moje druhá připomínka. Máte tady model toho řízení eh, zprávy. Když hovoříte o fondech, souhlasím. Když hovoříte o modelech pro průmyslovou politiku, tak já s tím tak zcela nesouhlasím. Domnívám se, že co průmysl potřebuje, je prostor pro to, aby mohli volně dýchat, aby mohli investovat a ne, a ne aby měli překážky pro svůj rozvoj. No, no, samozřejmě za zohlednění ekologického a sociálního aspektu, který obhajujeme, ale nečelit administrativním byrokratickým výzvám eh, a nějakému centralizovanému vedení, které jste popsala. A také se domnívám, že podle mne musí být revidovány dvě oblasti, které vy jste příliš nezdůraznili ve své studii. To je podívat se na hospodářskou soutěž, eh, potřebujeme výzkum, inovaci a dívat se na obchod. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Teď paní Kutahára. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní doktorko Pelegrin za vaši prezentaci která se zaobírá techno, průmyslovými politikami EU, které jsou velmi, je to velmi aktuální téma. To souvisí také s technologickou svrchovaností a tou vedoucí pozicí, o které se zmínili kolegové. E, komise chce také pokračovat v práci na takzvané technologické svrchovanosti a chce se soustředit na určité specifické oblasti. Mně se líbí doporučení vaší studie a specificky se odkazuji na smíšené strategické volby v jednotlivých regionech a také pokračování v experimentování. Tato doporučení by jistě mohla pomoci Evropě pro stvárňování technologické budoucnosti. Pokračují diskuse o průmyslových politikách a v této souvislosti si vás chci zeptat, jaké nástroje by Evropská unie měla používat pro dosažení této technologické svrchovanosti, jak mohou politici přispět ke koordinaci na národní úrovni a e, jak zapojit angažovanost členských států a jednotlivých regionů, jaké třeba periferní oblasti, jako jsou ostrovy, e, by mohly e, se zapojit do těchto megatrendů, o kterých hovoříme. Děkuji mnohokrát, paní další poslankyně. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. Uh, to bylo velice zajímavé, tato studie. Já jsem byla velmi spokojena s tím, jak jste také se zaměřila na jednotlivé regiony. A já jsem zároveň členkou výboru regia, proto mě zajímá, jaké specifické problémy eh, můžete jaksi vypíchnout, které tady existovaly v minulém legislativním období, Hmm, ty problémy, které neumožňovaly koordinaci a co bychom měli udělat my jako noví legislativci v tomto mandátu, specificky jaká opatření mohou být zahájena pro korekci těchto nedostatečných synergií, lepší, komunik- lepší komunikace hmm, či jiné faktory, které by nám pomohly v tom, abychom podpořili tě méně vyvinutým, aby dohnali Eh, ty pokročily, abychom dospěli k takové vyrovnanější evropské průmyslové krajině. Děkuji mnohokrát, paní de Castiovera. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci, která je na výsost aktuální, protože zahajujeme nový mandát a na druhé straně eh, tady nás čekají slyšení s kandidáty na komisaře. Ehm, já se domnívám, že je absolutně nezbytné, a co postrádáme v tomto obrovském oceánu průmyslových politik, protože když se hovoří o průmyslových politikách, je to jako oceán, musíte jít prostě všude, každý z nás a mnozí další a eh, říkat, co je to tedy evropská průmyslová politika? Máte tady studii, ve vaší prezentaci musíte říct všechno toto, ale nemůžete vysvětlit, jakým způsobem průmyslová politika by měla vypadat v tak obrovském rozměru. Vy se musíte soustředit spíš na definici těch hlavních rysů evropské průmyslové politiky. Politiky, protože to je v tom názvu, ale co potřebujeme podle mě je politická agenda v průmyslu Evropské unie. Měli jsme tady digitální agendu v minulosti, měli jsme všechny tyto specifické návrhy týkající se boje proti změnám klimatu a tak dále. Potřebujeme něco, co by bylo jaksi srozumitelné, abychom mohli stanovit cíle a nástroje, jak jich dosáhnout v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém měřítku. A pak všichni z nás by měli dostatečně jasnou ideu, představu o tom, co je zapotřebí od institucí Evropské unie, aby se přispělo k tomu, aby evropský průmysl byl opravdu konkurenceschopný na globální úrovni. Ale když to nebudeme mít, tak pořád budeme ve stejné situaci, zajímavé, samozřejmě, zásadní, abychom se dostali dále, ale v takovém obrovském oceánu. No, to je trošku jako mantra evropská průmyslová politika. Máte nějakou agendu pro Evropskou unii? Děkuji mnohokrát. Pan Bloss. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji také paní doktorce. Já jsem chtěla pokračovat v té otázce, kterou položili kolegové. Hovořila jste o tom, že musíme dělat jasnější strategické volby a odkazovala jste přitom na lepší mm, řízení, lepší strukturu, lepší architekturu. Mohla byste lépe vysvětlit co by to tedy znamenalo? Mohla byste to trochu blíže popsat, jak by taková struktura pro zprávu nebo řízení těch věcí měla vypadat? A na začátku jste hovořila o těch nových velkých tématech, jako eh, ten nový zelený díl a další velké otázky, kterým čelíme a které jsou zároveň tedy příležitostmi jako dekarbonizace evropského průmyslu. Když se podíváme na současnou politickou situaci a strukturu té zprávy či řízení, Domníváte se, že tato struktura je dostatečně adaptabilní a flexibilní, aby se vyrovnala a aby zvládala řízení takových nových eh, strategických politik a bude také schopna adaptovat mm, nebo zohledňovat eh, politiky v Číně a jiných průmyslových zemích. Děkuji vám mnohokrát, pan Píper. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za tyto základy, s nimiž bychom v Evropském parlamentu mohli hodnotit Eh, průmyslovou politiku Evropské unie. Ale já v druhém kroku bych vás rád vyzval k tomu, abyste se na to podívala z hlediska podniků. Jedná se eh, o, mm, eh, o místo evropského průmyslu v Evropě tedy, který chce být konkurenceschopný a který chce dostat prostě všem těm požadavkům objevového hospodářství, zelené ekonomiky, digitalizace, ale potřebujeme strategii pro firmy, aby se posílila jejich konkurenceschopnost se všemi těmito nadřazenými otázkami. A tady musíme být opravdu konkrétnější, abychom potom ve druhém kroku mohli vypracovat doporučení. A moje druhá poznámka k téma téma malé, středně velké podniky. Mě tedy zase docela rozhněvalo, že malé a středně velké podniky se omezují na start-upy, na horizont, na programy které jsou v horizontu na peníze. Ne, politika středostavovská musí eh, eh, dělat víc, musí se zaobírat obchodní politikou, konkurenčně právem, právem tedy hospodářské soutěže. V energetické oblasti například my chceme regulovat, všechno chceme regulovat ochranu hm, osobních údajů, ale my musíme dělat víc pro malé a středně velké podniky, které nejsou schopny eh, dostat evropské politice tak, jak to dělají velké velké podniky a proto chci, aby se popřemýšlelo, že se eh, nemají omezovat tedy politiky vůči malým a středním velkým podnikům pouze na peníze. Děkuji vám, pane Pípr, paní Solis Perez. Děkuji vám za tuto studii. Já se chci zeptat na územní soudržnost. Na to už upozornili mý kolegové a někteří členové výboru REGI. A já jsem také členkou výboru regia. Chtěla bych se dovědět něco více o těchto megatrendech, které mohou vystavit regiony velkým eh, výzvám vzhledem k nerovnostem, které tady existují. Uvažujete o konkrétních opatřeních, které by pomohly členským státům na regionální a lokální úrovni, aby se zvýšila hospodářská soutěž a podpořila územní soudržnost. A druhá otázka, která už tady taky zazněla, se týká synergii. Co můžeme udělat pro umožnění synergii mezi průmyslovou politikou, regionální politikou a politikou v oblasti vývoje a výzkumu? A jaké konkré, jaká konkrétní opatření mohou eh, být udělána pro rychlejší možnost čerpání peněz evropských fondů, které jsou někdy příliš pomalé. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Kubilius. Děkuji za tuto studii i za tuto studii Evropské průmyslové strategii. Z mého pohledu bychom mohli začít volit přístup k těm hlavním cílům a jsem tak trochu zmaten, když si tady čtu tyto návrhy mm, strategie v těch dokumentech, které byly eh, vypracovány v roce 2017, celá řada věcí o řízení o různých věcech, ale příliš málo o výzvách a důvodech těchto výzev. Já jsem tady nový poslanec a začal jsem se dívat na to všechno, o čem to je. Mm, jsou tady zajímavá, významná témata, ale eh, Přečetl jsem si německou průmyslovou strategii, která byla nedávno zveřejněna, která je daleko jasnější. Jsou tady hlavní směry a a evropské a na to bychom se měli dívat daleko pečlivě, když vypracováváme evropskou politickou strategii v oblasti průmyslu. Jaký je vztah mezi průmyslovou strategií Evropské unie a jednotlivými mm, strategiemi členských států? A e, není tady nějak protichudnost, nejsou to protiklady. Němci hovoří hodně o tom globálním Eh, postavení šampiona, jak vytvořit takové německé i evropské tedy lídry. A my z evropské zkušenosti víme, že až do posud eh, politika evropská pro hospodářskou soutěž byla proti těmto národním strategiím. Čili já tady zatím vidím daleko hlubší filozofické otázky než pouze proklamování evropské průmyslové strategie, což mi není příliš jasné do dneška, co to vlastně je. Eh, pro mě je tedy daleko jasnější a pochopitelnější evro- německá průmyslová politika a ptáži se, jakým způsobem by to šlo transferovat do evropské strategie. Děkuji mnohokrát. A posledním na mém seznamu je pan Gudler. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu hovořit francouzsky. Eh, evropský průmysl čelí eh, světové velké konkurenci Eh, my máme zhruba 20 v Evropě a 42 se dělá v Číně, 32 v Rusku. Eh, to je velice disproporční konkurence ve významných průmyslových odvětvích. Eh, ale je třeba podívat se na evropský trh a uvědomit si, že nejsme pouze tady v Evropě, ale musíme zahrnovat také globální eh, průmysl a je třeba vytvořit koherentní politiku eh, mezi provázanost, promiňte, mezi obchodní politikou, průmyslovou politikou, aby se zabránilo delokalizaci a deindustrializaci. A já si tedy v této souvislosti chci zeptat, hm, Eh, máme tady ambiciozní cíle, ale není tady zapotřebí reformy eh, Světové organizace obchodního, aby se zaručil spravedliv, aby se zaručilo spravedlivé postavení Mm, a také kontroly eh, průmyslu. Například tady pomýšlím na Čínu. Když se podívám Čína v oblasti výroby železnic a průmyslu tedy zaobírajícího se železnicemi, mm, ohrožuje eh, náš trh. Eh, a myslím si, že tady Světová obchodní organizace by mohla přispět lépe ke kontrole a k podpoře technologií. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát všem a teď dám slovo paní Pelegrin, aby zareagovala na tyto nesmírně zajímavé otázky. The, the field. Um... Děkuji a jsou to otázky, které určitě si to zaslouží, tu pozornost. Možná nejprve pokud jde o to eh, technologické vedení a já budu trošku skákat mezi jednotlivými otázkami a mm, odvětví. Nejsem si úplně jistá, jestli bychom se měli takto držet vůbec toho konceptu odvětví sektorů. A zdá bychom si měli mm, ponechat některé odvětvové politiky, které určitě jsou oprávněné, ale asi bychom měli to doplnit novými analytickými jednotkami, abychom trošičku se vymanili z těch striktních hranic vymezených sektory. Uvedu příklad. Objevují se nové trendy na rozhraní sektorů. Nově se objevující průmyslová odvětví združují dohromady různé sektory, různé specializace. Takže není to o tom, že by evropská průmyslová politika se měla zaměřovat na konkrétní sektory a říkat, že tam chceme mít vedoucí pozici, ale mělo by se to spíše dělat tak nějak přirozené, ne centralizovaně, ne směrem ze zhora dolů. To, co my potřebujeme, je jakási globální vize, jakási agenda. Já myslím, že ten termín opravdu je tady velmi příhodný. Um, s ohledem na ten širší rámec a na celkově to směřování, priority, čili ono tady nejde o zvolení nějaké konkrétní oblasti nebo sektoru. V rámci této agendy je ještě prostor k nadechnutí, jak tady zaznělo. Není to o ústředním plánování, je potřeba koordinovat eh, o již ty stávající věci. Neměli bychom vytvářet evropskou průmyslovou politiku z ničeho, od nuly. Průmyslová politika zůstane jakousi metapolitikou, nástavbou k mnoha různým iniciativám, které už existují. Ale teď jde o to, jak cíleněji koordinovat tyto již stávající politiky. Takže ten rámec je takový, že ten, ta státní pomoc a konkurenceschopnost jsou důležité a je způsob, jak eh, uvést v souladu ty rozličné cíle. Například já jsem uvedla ten jeden příklad, abych ilustrovala přístup podle hodnotového řetězce a týká se to státní pomoci a jak překonat eh, překážky když jsou nastaveny konkrétní opatření. regiony. Já myslím, že eh, co jasně vyplývá z té studie a já jsem měla ráda, já jsem ráda, že jsem měla možnost se věnovat tomu tématu protože já mám zkušenosti s regionálním rozvojem na regionální úrovni financované v rámci politiky soudržnosti. A když se podíváte na to, co se dělá v těch regionech, tak ztratíte takový ten celkový pohled na ty regiony, které se snaží prosadit v oblasti rozvoje. Co tam skutečně chybí, je lepší zpráva a řízení meziregionální koordinace. Existují různé platformy, třeba platformy pro inteligentní specializace, kde regiony spolu komunikují, snaží se přizpůsobit, stavět na svých silných stránkách, ale jde o to, že to jsou jenom takové roztříštěné iniciativy a ty regiony tuhle práci dělají samostatně. Čili je potřeba mít takovou vyšší, zaštiťující koordinaci té, těch meziregionálních iniciativ. Já myslím, že Nebo takto. Souhlasím s tím, že se musíme zaměřovat na podniky, také na malé a střední podniky. Je celá řada opatření pro evropské eh, kroky v této oblasti, ale zase jsou to spíše takové roztříštěné programy. co bychom měli dělat pro to, abychom zlepšili kapacitu regionu pro absorpci prostředků. To je důležité téma, důležitá věc. Je potřeba zajistit, že tady bude eh, kapacita na různých úrovních, nejenom na regionální úrovni, ale také na EU úrovni. To znamená, ono tady nejde jenom o to, jak nastavíme zprávu a řízení u těch konkrétních opatření, ale je třeba zajistit, že tady budou eh, ti eh, rozhodující činitelé, kteří budou připraveni vést tu implementaci, kteří budou připraveni převzít tuto konkrétní misi. S tím souvisí něco, co politika soudržnosti už dělá, a to sice technická pomoc na pomoci regionům zlepšit jejich administrativní kapacitu. Ale zase tohle není jenom něco, co se týká regionální úrovně. Tak ve finále, proč bychom vůbec měli mít celoevropskou průmyslovou strategii? Neměli bychom mít jenom národní průmyslovou strategii? Nebylo by to jednodušší, lépe strukturované? Na evropské úrovni je přidaná hodnota. Evropská eh, průmyslová strategie by měla přinášet takovou přidanou hodnotu a eh, v rámci té přidané hodnoty jde o mm, soustředění těch silných stránek nebo ty hodnotové řetězce, které přesahují přes hranice zemí. Tím nám vzniká celoevropská přidaná hodnota. Například mohlo by být řešením pro méně rozvinuté regiony, kdyby se vydali cestou strukturálních změn, pokud budou zahrnuty do toho hodnotového řetězce. A konečně také potřebujeme takovou širší vizi, širší pohled, ne jenom abychom se soustředili na Evropu, ale bavíme se tady o globálním trhu, a mm, měli bychom mít strategii, která se bude věnovat tomu, co souvisí s trhem. Je tady skutečně celá řada iniciativ pro zajištění spravedlivých podmínek. Máme zajímavá opatření, jako třeba screening FDI. Mm. Čili toto vše by mělo přispět k tomu, že tady budou ty evropské hodnoty a usilování o evropské hodnoty a já doufám, že to bude úspěšné. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Děkuji, jsem velice ráda, že jste k nám přišla. Jsem si jistá, že ještě budeme mít další příležitost pohovořit o vašich studiích do budoucna. Děkuji mnohokrát, paní doktorko. Well, the next uh, item on our agenda is a... Tak, další bod pořadu jednání je představení programu Galileo. Máme tady autora studie, doktora inženýra Ulfa Westmana. Děkuji, že jste k nám přišel. On pracoval uh, na Technické univerzitě v Braunschweigu Institutu pro leteckou navigaci od roku 2003 a je to šéf navigační skupiny a zástupce ředitele institutu, který se věnuje následným oblastem, aplikovaná satelitní navigace, eh, měření a vizualizace dat a specializace na oblast letectví. Studie, která bude dnes představená, byla připravena v roce pro panel STOA v roce 2018 s cílem eh, uvést takový kontext pro systémy GNSS, to jsou globální navigační satelitní systémy, a představit vlastnosti systému Galilea a konkurenci s dalšími systémy GNSS. Ale eh, máme tady velmi důležitou úlohu v tom portfolii a také eh, fondy MFF. Já tedy bez další prodlevy dám slovo rovnou doktoru Bestmanovi. Děkuji mnohokrát, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je mi velkou ctí, že tady dnes před vámi mohou vystoupit a přednést tuto studii o globální navigační systémech a e, vesmírných aplikacích e, pro evropské občany. Můj program vypadá následovně, tady to vidíte na tom slajdu. Nejprve takové stručné představení systému Galileo a dalších globálních navigačních satelitních systémů. My v této studii posuzujeme požadavky na různé oblasti a jejich aplikace, takže já pohovořím o konkrétních požadavcích těch různých oblastí. A tím chceme zajistit tak také pohovořím o přínosech a výzvách Galilea a na základě toho potom přednesu sedm takových politických cílů a názorů. Globální navigační satelitní systémy, známé pod zkratkou GNSS, představují klíčovou technologii pro zajištění evropské konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. GNSS umožňuje uživatelům primárně po, eh, zjišťovat pozici a vychází ze stávající infrastruktury. Navigační systémy mají satelity které, na oběžné dráze, které vysílají celou škálu signálů a uživatelé si mohou vypočítat svoji pozici a také rychlost v čase na základě získaných signálů. V tuto chvíli máme čtyři globální navigační satelitní systémy. Jedna Galileo pro Evropu, GPS pro Spojené státy, GLONASS pro Rusko a Bydown pro Čínu. I když všechny systémy mají vysokou míru konzistence a interoperability, přesto jsou zde některé výrazné rozdíly. Systém Galileo jako evropský systém GNSS má určité specifické jedinečné rysy oproti dalším systémům. Systém Galileo byl e, vytvořen a je provozován pod civilní kontrolou, zatímco ty ostatní systémy GNS fungují na té vojenské bázi pod vojenským dohledem. Galileo klade důraz na běžné civilní uživatele, nabízí různé služby. Aby byla usnadněna integrace konečným přijímatelům, tak GNSS a Galileo se odsouhlasili společnou signalizační modulaci do budoucna. Zatímco GPS ji bude používat jenom příští generaci satelitů, tak GN Galileo ji chce od začátku používat na všech satelitech. Galileo to je tedy civilní systém, není tam žádný vojenský zájem, tudíž e, poskytuje větší detailní informace o, o těch e, spacecraftech, o těch e, lodích a podobně. Galileo rovněž poskytuje služby vyhledávání a záchrany. Tato služba zajišťuje, že Nouzové signály mohou být rychle a spolehlivě lokalizovány, mnohem rychleji a spolehlivěji než kdykoliv v minulosti. Navíc infrastruktura systému Galileo také zahrnuje jednotnou reakční, jedinečnou reakční schopnost, tak, aby se na to mohli spolehnout uživatelé v nouzové situaci. Také nabízí větší bezpečnost, zabezpečení je tam, jsou tam jedinečné identifikační znaky, tak to mohou být tedy detekovány, lépe detekovány vysílané signály. Studie se zaměřuje na devět různých oblastí použití. Eh, a my jsme dělali rozhovory s odborníky ze všech těchto oblastí. Abychom se nezávisle podívali na každou tu oblast, tak jsme definovali klíčové ukazatele výkonnosti a ptali jsme se odborníků, aby tyto ukazatele KPI seřadili je podle důležitosti. Ty výsledky tady vidíte v tom grafu nahoře vpravo. Nicméně je vidět, že opravdu jsou tam velké rozdíly mezi jednotlivými doménami použití tohoto systému. Nyní se dostávám k přínosům systému Galileo, které přináší pro eh, občany EU. Vzhledem k tomu, že to je jediný globální navigační systém pod tou civilní zprávou, tak přináší výhody, které dal ty ostatní systémy nabídnout nemohou. Například přesné satelitní informace, které nemají k dispozici další satelity GNSS. To je velice užitečné pro náročné aplikace. Ostatní systémy GNSS v případě nějakých politických tenzí mohou být snadno omezeny. A to by mohlo potenciálně ohrozit kritickou infrastrukturu v EU. Ovšem, Galileo může tak zajistit strategickou nezávislost a minimalizovat závislost na ostatních systémech GNSS. Ve srovnání s ostatními satelitními navigačními systémy má Galileo potenciál posílit bezpečnost a také zvětší přesnost. Galileo představuje evropský příspěvek eh, k mezinárodním náročním systémům eh, vyhledávání a záchrany. Je to jedinečný, eh, jedinečný nástroj, který ukazuje, odkud přesně přichází ten signál. V této souvislosti Galileo představuje opravdu zásadní infrastrukturu a přináší klíčové výhody pro evropské občany na mnoha různých úrovních. Navzdory všem těm výhodám a přínosům systému Galileo jsou tady stále určité problémy. Z technického pohledu eh, Galileo, stejně jako jakýkoliv jiný eh, satelitní navigační systém může podléhat interferenci z různých zhlasových frekvencí. Tady je jeho zranitelnost. To znamená, že může se stát třeba, že dojde k přerušení služby na velké oblasti. Na druhou stranu také Galileo vyžaduje certifikaci pro některé aplikace, třeba v oblasti letectví. této souvislosti dohledatelnost všech komponentů a požadavků je naprosto zásadní, ale zatím ji nebylo dosaženo. Z komunikačního pohledu eh, ty referenční dokumenty systému Galileo představují dokumenty pro ovládání rozhraní Tyto dokumenty byly velmi dobře hodnoceny odborníky, ale některé detaily potřebné pro určité aplikace zatím do těchto dokumentů zahrnuty nebyly. Navíc mezinárodní harmonizace je částečně ohrožena v souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví, tedy pokud je o tuto dokumentaci. Dále, eh, Galileo eh, představuje dobré komunikační prostředí, informuje uživatele o aktuální situaci a změnách. Nicméně ne všechny incidenty v minulosti se náležitým způsobem promítly do těch hlášení. Někteří odborníci tedy vyjádřili pochybnosti, pokud je o přesnost podávaných hlášení. Ta, potom tady máme určité výzvy a problémy v oblasti organizační. Někteří odborníci říkají, že provozovatelé Galilea by měli být více transparentní a lépe komunikovat o případních selháních systému. Například, pokud jde o ty kritické aplikace Galila z pohledu bezpečnosti, musíme mít jednak nominální výkon těch systémů, ale také potřebujeme znát, jak se ten systém chová v případě selhání. Galileo někdy má příliš optimistické časové rámce z minulosti, eh, průmyslové subjekty potom pracují se svými vlastními cestovními mapami a plány a nevycházejí někdy z těch změn, k nímž tam nastává. Takže e, je potřeba mít přesné informace pro ta manažerská rozhodnutí u systému Galileo do budoucna. A teď se dostávám k těm cílům. Cíl číslo jedna, ten se týká přitažlivosti systému Galileo. Jak jsem zmínil, Galileo stále trošku trpí těmi prodlevami a spožděními oproti původního časovému rámci a měl by to trošku vylepšit a dohnat, aby byl více přitažlivý, více atraktivní pro budoucí uživatele. Eh, když si porovnáme Galileo s dalšími systémy GNSS, tak je naprosto zásadní, aby uživatelé znali ty výhody, které systém Galileo nabízí tyto požadavky eh, by měly vést k tomu, že bude docházet k dalšímu rozvoji v různých doménách a navíc je naprosto zásadní, aby systém Galileo bylo mož- mohly používat různé skupiny uživatelů do budoucna zejména když si vezmeme konkurenci s dalšími eh, systémy GNSS, které už jsou k dispozici a které jsou používány. Systém Galileo by také měl poskytovat co nejdetalnější informace a co nejvíce otevřeným způsobem svým uživatelům. A navíc je potřeba mít podrobné a reálné časové Eh, rozvrhy časové rámce, které potřebují uživatelé, aby si opravdu mohli plánovat eh, to užití těch produktů, aby mohli mít důvěru v systém Galileo. Eh, měly by být zajištěny spolehlivé časové informace ze strany Galila i po té, co začne být plně funkční a operabilní. Signal authentication is a Dále eh, autentifikace signálu, to je velmi důležitý prvek Galilea. Eh, tady to přispívá k eh, bezpečnosti a to je velmi důležité pro aplikace Galilea, které hm, ovlivňují bezpečnost. Některé systémy ještě autentifikaci ovšem nenapízí, i když v budoucnosti by se to mělo provést úsilí eh, by tedy rozhodně v tomto směru mělo být podpořeno. Dále, různé typy eh, autentifikace, ověřování jsou možné a ehm, tady pouze GNSS, v rámci GNSS je Galileo jediným, jedinou možností, kde toto ehm, probíhá, ale mělo by to být podporováno tak, abychom získali výhody ve srovnání s dalšími konstelacemi GNS. Ehm, veřejně regulovaná služba. Ehm, tady se poskytuje, PRS to poskytuje dobré služby, ale není to ehm, k užitku pro velké infrastruktury v EU a tady by měla být snaha maximalizovat přínosy toho, této služby. To by umožnilo malým a středním podnikům snažší přístup k mm, aplikacím PRS pro kritické infrastruktury anebo pro další um, dovolené používání. To by umožnilo nejrůznější procesy a malé a střední podniky by mohly získat akreditaci na PRS a měly by přístup k informacím v souvislosti s PRS. Eh, politický cíl číslo čtyři, nové prvky eh, Galilea požadují další úsilí pro výrobce, aby vyráběli další, příjem, mm, další receivery GNSS a Galileo by se mělo zaměřit na minimalizaci tohoto úsilí, když se vlastně přidávají nové prvky k tomu signálu a nové funkce. Jedním příkladem by mohlo být implementovat eh, vysokou eh, výkonnostní služby Galileo ve, ve multifrekvenčním pásmu. No, tady by ovšem mm, to celé mohlo být komplexnější, pokud jde o hardware mm, těch přijímacích zařízení. Každopádně eh, konkurenceschopnost Galilea by měla být zvýšená, eh, tak aby ty služby byly opravdu velmi přesné a mohly by být poskytovány vysokému počtu uživatelů politický cíl 5, globální satelitní navigační systém, fungují, ty fungují tyto systémy obdobným způsobem a, a může docházet k interferencím a to by potom mohlo vést ke ztrátě lokalizace nebo e, pozice mnoha uživatelů. V tuto chvíli nezávislé backup řešení není k dispozici a proto e, Mm, tady je potřeba na to upozorňovat a, vyšetř, a, a zkoumat nové eh, backup strategie. Pokud by tady byl eh, nezávislý lokalizační systém, který by vycházel z jiné technologie, tak by ty negativní efekty mohly být zmírněny. S tím přímo souvisí politický cíl 6. PP zařízení jsou malá a levná a tam je potom možné udělat, někdy dochází k narušování a v praxi se to používá velmi často, protože je to snadno dostupné a požadují to některé skupiny uživatelů. Abychom zmírnili tyto dopady, je potřeba rozvinout dvě strategie. Za prvé, Evropská strategie pro detekování a lokalizování těchto zařízení PPD. Takovou strategii by se měly vytvořit a e, dále by to mělo být zapojeno do distribuované sítě RFI detektorů, tak aby se vlastně e, dokázal odstranit ten rušivý vliv PPDS. A navíc PPDS používají e, uživatelé automobilů, aby je nemohl detekovat zaměstnavatel. Eh, kdybychom měli evropskou legislativu, která by eh, toto zakázala, zakáz, tak by potom vlastně atraktivnost těchto zařízení byla eh, minimalizována. A tím se dostávám k poslednímu slajdu, to je politický cíl 7. Aplikace, které jsou důležité pro bezpočno, bezpečnost, tak tam se požadují samozřejmě různé certifikační postupy. A, a, pokud tam nebudeme mít definované postupy a pokyny, tak není možné používat Galileo a tyto aplikace. Abychom eh, překonali tento problém, tak Galileo musí poskytovat eh, podrobnější informace o výkonnosti, nejenom pokud jde o nominální operace, ale i mm, pro případy selhání. To je velice důležité eh, s ohledem na dlouhodobé inovační cykly a, a, a aplikace zásadní pro bezpečnost, třeba v oblasti letectví. Tam ten cyklus může být až 20 let, protože to 20 let trvá, než se to opravdu eh, hloubkově aplikuje. Děkuji za pozornost a rád odpovím na vaše otázky. Děkuji za prezentaci. Máme tady otázky. První má slovo paní Karvalo. Děkuji za velice zajímavou studii a chtěla bych se zeptat eh, na jednu obecnou záležitost. Dva prvky projektu Galilea eh, jsou společné s dalšími dvěmi projekty, evropskými projekty, kde je zapojeno mnoha zúčastněných stran a zemí. A tady je důležité, aby bylo efektivní časové plánování, protože tam dochází někdy ke spoždění a je potřeba eh, také tam dosypat finanční prostředky. Ten rozpočet je náročnější, než se původně plánovalo. A za druhé je nedostatek proveditelnosti, protože tyto projekty eh, velmi často jsou dobré eh, pro mm, mm, Evropu, ale bohužel jejich eh, viditelnost v členských státech je malá, není dostatečná ve srovnání s tím, jak je to v USA například. Takže eh, mohl byste, prosím, tady na to potom pohovořit, eh, pohovořit o té viditelnosti, zviditelňování těchto projektů a o financování. Děkuji, paní Kelly. Děkuji za tuto prezentaci. Chtěla jsem hm, se zeptat na jednu věc. Viděla jsem tam mnoho dát. To je důležité, protože díky tomu můžeme zjistit, jak se zlepšit. A já jsem pochopila, že eh, legislativa by mnohým věcem mohla na pomoci, usnadnit cestu Galileu, tak aby se vylepšoval ještě více. A eh, vy jste tam Eh, hovořila o nějakých incidentech z července 2019, kde vlastně došlo k několika dennímu selhání. Mě by zajímalo, jestli se tomu dalo zabránit a jestli je něco, co jsme bývali mohli udělat lépe a zda jsme se z toho poučili. A pokud si myslíte, že je tam eh, riziko pro data, eh, tak to by mě zajímalo, zda jsou ta data snadno dostupná pro vědce a občany, tam do velké míry do toho vstupuje geolokace a mě by zajímalo, zda je možné vypracovat nějakou dlouhodobou strategii, pokud bychom se do toho chtěli pustit, tak co byste nám doporučil, tak aby občané pochopili, co se děje eh, se systémy, systémem včasného varování, ehm, to jsme také zavedli eh, v Řecku pro případ nějakých incidentů. Už to začalo fungovat. A jak to můžeme více zviditelnit pro občany, aby o tom věděli? Děkuji, paní Labajová. Ne? Pan Rudler, děkuji za zprávu. Závěr vaší studie je podle mého názoru velice alarmující, pokud jde o ty problémy s komunikací mezi různými orgány, které byly identifikovány, eh, pokud jde o ztrátu eh, důvěry uživatelů Eh, je pravda, že eh, novinky často vyvolávají obavy a Galileo by mělo představovat skutečnou eh, alternativu nezávislost na, nezávislou na GNS a ne, měl by to být pouhý doplněk, jak to vyplývá z vaší studie. Pokud tady Evropa investuje miliardy, tak to přece nemá být pouhý doplněk, má to být samostatná, samostatně fungující alternativa pro GPS. A tady ehm, asi z toho, co jste říkala, je potřeba vylepšit zprávu, eh, governance a odpoledne budeme o tom asi také hovořit s jinými uh, řečníky a na počátku září jsme měli tady také další problém, uh, ke kterému došlo, takže potřebujeme lepší zprávu, uh, eh, rozvoj aplikací a služby v souvislosti s infrastrukturou a myslím si, že to, co vy jste tam v tom, v tom smyslu uvedla, je zajímavé. To znamená, uh, máme celou řadu kroků, které musíme učinit pro to, aby občané začali používat Galileo, aby to byl skutečný úspěch. Musí to být evropský úspěch. Děkuji, pan Tošenovský. Thank you, Madam Chair. I will speak in my mother language. <clears throat> Já bych chtěl velmi poděkovat za tu prezentaci. Jsem rád, že eh, tato studie je prezentována právě ve výboru ITRE, protože já jsem ji inicioval ve, ve STOA panelu a eh, tam eh, byla díky kolegům velmi dobře přijata. Považuji tuto studii za velmi důležitou i, i s tím kritickým pohledem na eh, některé věci, které, které komplikují tak složitý systém, kterým Galileo je. Nemůžeme si myslet, že to je systém, který eh, bude jednoduše vcházet do života, protože těch komplikací se časem objevilo velmi mnoho. A eh, co je důležité, že Galileo skutečně se stalo součástí veřejné infrastruktury, Ono to původně tak nebylo. Já jsem byl zpravodajem před mnoha lety, kdy Galileo bylo ještě vlastně realizováno jako PPP projekt, který měl být za účasti, měl být víc komerční. Samozřejmě to narazilo na mnohé, mnohé obrovské problémy a já jsem rád, že eh, z Galila se stala veřejná infrastruktura, což možná přináší i ty problémy, které, které zažíváme. Na druhé straně já jsem přesvědčený, že Galileo a GNSS jako celý systém eh, vytváří ohromnou, ohromný potenciál do budoucna. Eh, možná ani neodhadneme úplně všechny projekty. Můj dotaz je, eh, tak jak jste probírali v rámci této studie, ať úspěchy či problémy Galileo, jaké vy vidíte další Eh, další možnosti spolupráce s dalšími jinými systémy, jako je Copernicus a další evropskými, kdy toto prohloubení podle mého názoru by mohlo přinést eh, násobně větší eh, použití, projekční možnosti nových, nových systémů a všeho, co s tím souvisí. Čili jak vy vidíte v této době po průchodu celou tou studií možnosti dalšího rozvoje Galilea a dalšího, dalšího využívání, využívání jiných evropských systémů. Thank you very much. Thank you very much. And uh, no, Mr. Uh, děkuji mnohokrát. Krásný dobrý den. Děkuji mnohokrát, děkuji za hloubku celé té prezentace zprávy a e, za to vytýčení těch hlavních cílů, možnosti užívání Galilie ve strategickém rozvoji Evropy, ale závazek tohoto e, parlamentu je nesmírně pevný vůči Galilu. My ho podporujeme, je nám jasné, že čelí celé řadě výzev a viděli jsme tyto výzvy, už pan kolega na to upozornil e, v červenci, kdy se zhroutil ten systém jsme zažili tady tyto situace a očekáváme, že dojde k řešení. Ehm, ale je tady zatím nedostatek informací o Galilei a jak to stěžuje možnosti používání eh, té základní aplikace. My bychom si přáli, aby Galileo byl prostě takovým referenčním programem, aby Galileo se rozvinul ještě více a aby byl plně operativní až do konce tohoto roku, jak se předpokládá tedy. to, co se objevuje, není příliš pozitivní, protože nejenom proto, že jsme už do toho hodně investovali, ale také eh, očekáváme, eh, že se tyto investice vrátí. A chtěla jsem se zeptat na dvě věci konkrétně. Za prvé, jak už tady dříve zaznělo, můžou tady být problémy s kyberbezpečností. Vidíte nějakou možnost v rámci této výzvy kyberbezpečnosti spolupráci s NSO, což je Evropská agentura pro kyberbezpečnost? A z pohledu těch nedávných událostí před několika dny v, Sou, dny v Saudské Arábii došlo eh, k tomu útoku, útoku eh, na ropné základny Ehm, uvažujete o využití jiných nástrojů, jako například drony, které se používají za účelem útoku. I to by mohlo být v možnosti užívání Galilea. Děkuji vám mnohokrát. Ještě někdo další? Není-li tomu tak? Poprosím pana Bestmana. aby zodpověděl tyto otázky. No, to byla řada nejrůznějších otázek. První otázka se týkala rozpočtu. Podle mého názoru eh, je, kritick, je důležité pokračovat v tom úsilí eh, rozvíjet a investovat do Galila. Investovali jsme celou řadu financí jistě, ale je vidět, že tady je takový downstreamový trh, kde lze vydělat peníze používáním těchto nových technologií. A my tady máme experty, kteří vyvíjeli další možnosti aplikací a to nám poskytuje velký užitek jak pro evropskou zprávu či řízení, tak pro evropský průmysl do budoucna. Um, we are now, uh, leading, uh... Takže teď eh, eh, zkoumáme dále tedy E, e, co ve systémy a máme výzkum v globa, na, glo, na trhu s globální navigací a to přímo je provázáno s tím úsilím o rozvoj, e, kterému došlo v minulých letech. Dovolte, abych začal hovořit německy, praví pan řečník. Takže další otázka se týkala otázky viditelnosti Galilea. To je samozřejmě problém eh, v tom smyslu, že lidé jsou zvyklí eh, ty, to používání lokalizací ve svých mobilech dnes eh, dělat v rám, eh, po, pomocí GPS a nevidí žádný eh, přímý rozdíl jako normální občané, kdyby prostě se tady nav, používala navigace Galilea. I ty výhody, které bude moci poskytovat Galileo do budoucna, nejsou přímo zjevné pro evropské obyvatelstvo. V tomto smyslu je třeba, aby to bylo velice dobře zkomunikováno, jaké politické a bezpečnostní výhody Galileo poskytuje pro občany Evropské unie. A sice tak, že my máme daleko kritičtější infrastruktury, které dnes slouží k užívání družicových navigací, například když se jedná o synchronizaci našich rozvodných sítí na elektřinu, a další sítě. Všechny tyto technologie jsou dnes založeny na signálech družicové navigace, kde se využijí také například při přistávání letadel. To do budoucna se bude dělat prostřednictvím draž, družicové navigace a i tady eh, bude to Galileo poskytovat. Stejně tak to lze využít v automobilovém průmyslu a jiných domenách. Je tedy třeba vyvinout větší snahy, a aby se evropským občanům vysvětlilo, že tyto technologie všechny jsou, budou založeny na satelitní navigaci a Galileo skýtá dlouhodobou výhodu, protože tyto systémy nelze odejmout občanům okamžitě a oni mají sami ten systém v ruce. A teď k nejrůznějším otázkám týkající se toho eh, výpadku systému Galileo několik dnů eh, v tomto létě. Samozřejmě jsem jako vědec na univerzitě v Braunschweigu neměl žádný náhled do interních procesů u EZI a GSA. Nezávisle na tom samozřejmě vnímáme, jakým způsobem tento výpadek se projevil v nejrůznějších doménách a jaký dopad to mělo. Když bych to měl vysvětlit v oblasti letectví, což je moje doména, tak největší problém nebyl ten výpadek jako takový. Bezpečnostně kritické systémy musí počítat s výpadkem části své infrastruktury. A e, musí je zmír, umět zmírnit. Daleko dramatičtější je však během tohoto výpadku komunikace. A ta byla dramatičtější, protože neexistovalo žádné včasné varování ani od systému samotného, protože normálně v rámci satelitních systémů se přenášejí indikátory, eh, které odrážejí zdraví či funkčnost takových systémů a tyto indikátory nic jaksi neindikovaly, což eh, je veliká potěž, eh, potíž v rámci kritické bezpečnosti, eh, protože potom do budoucna je narušena důvěra v tyto indikátory. A dále již instalované komunikační kanály, prostřednictvím kterých se má komunikovat takový výpadek, byly využívány příliš pozdě a ne dostatečně intenzivně normálně by se očekávalo, že jakmile se vyskytne, jakmile se rozpozná takový problém systémem, a než dojde ke kritickému narušení systému prostřednictvím těchto komunikačních kanálů, eh, půjde varování například eh, do letectví. To je běžné například v letectví, že před nástupem letu a zrovna tak by to mohlo být během nástupu vysoce do vysoce automatizovaného auta automaticky nahlásit a přeskoumat eh, funkčnost takového systému a možnost využití nastoupí teprve tehdy, když tento systém je právě operativní. A v souvislosti s tím musí tyto komunikační kanály lépe fungovat a musí nám přenášet detailní informace o stavu systému a eventuálně trvání poruchy. To z našeho pohledu byl tedy ten vlastní problém těch poruch. Porucha jako taková, to se může stát. To se smí stát. Dokonce u bezpečnostně kritických systémů pakliže je zabezpečeno, že se s tím dá správně naložit. další, nebo více dalších otázek se ubíraly tím směrem, jaké výhody poskytuje Galileo vůči systému GPS, či zda to vůbec nějaké výhody má. My tady vidíme zcela signifikantní výhody, které již dnes je schopen Galileo nabídnout. Když se podíváme do minulosti, tak u systému GPS existovaly možnosti zhoršit systém Tomu se říkalo selective availability. Eh, dnes existují rovněž jiné možnosti ovlivnění signálu ze strany provozovatele. U GPS systému například eh, <laughs> v oblastech, kde zrovna docházelo k vojenským operacím. Ten původní systém byl vypnut eh, armádou USA a sice na příkaz Clintona eh, jako reakce na to, že byl vyvinut Galileo. Jinak, když se na to podíváme, eh, kdyby Galileo nebyl rozvinut, tak eh, by dnes pravděpodobně ještě fungovalo toto zhoršení, protože by neexistoval žádný důvod hm, tento systém odpojit. To byla tedy hm, přímá reakce na to, že USA se snažili zabránit rozvoji Galilea v této oblasti. Vidíme, jakou strategickou hodnotu může poskytovat takový systém pro nejrůznější země. Kromě toho, Galileo dnes skýtá nejrůznější data, která nejsou poskytnout jiné družicové systémy. U systému GPS ale také u systému GLONASS máme jenom jednu frekvenci eh, v A1 k dispozici, to je to, co je ta frekvence, která se používá eh, v, pro letectví a to lze využít, pouze tuto frekvenci lze využít u GPS, zatímco Galileo v letectví, ale pro jiné užívání dává k dispozici výše sign- mnoho signálů z E1 až na E5 a tyto rozličné signály se mohou využívat eh, pro opravu, korekci určitých chyb, které signál má a nabídnout kompletní konstelaci eh, pro vysílání těchto signálů, protože satelity Galileo už od prvopočátku implementovaly tuto možnost. I tady jako přímou reakci na to, že Galileo nabízí tyto možnosti bylo oznámena, že v, budoucích, v budoucích satelitech GPS se budou implementovat obdobné možnosti pro civilní užely, účely. Pardon. A tady má ale Galileo signifikantní výhodu vůči GPS, které můžeme využít. A sice u systému GPS tyto nové frekvence budou zaváděny teprve krok po kroku s těmi novými satelity, k čemuž pravděpodobně dojde až v období do deseti let, než všechny družice eh, eh, budou schopny vysílat eh, v těch frekvencích ty signály. A čili do této doby bude mít Galileo ohromnou výhodu vůči systémům GPS tím, že už dnes uživatelé mají tuto možnost a mohou využívat, a my hlavně bychom to měli využívat pro propagaci tohoto systému, a pro zvýšení atraktivity nebo zdůrazňování atraktivity tohoto systému eh, pro naše uživatele, eh, kterou samozřejmě potřebujeme, abychom mohli i do budoucna eh, s tímto navigačním systémem být srovnatelní. Další otázka se týkala backup systému. Jako satelitní navigační systém Galileo vykazuje určité slabiny, eh, která je vlastní všem takovýmto systémům, eh, protože je náchylná pro terestrické poruchy eh, nebo tedy poruchy na zemi a nebo poruchy mm, při sluneční aktivitě. A proto jednou z našich alternativ bylo, že z našeho pohledu je nesmírně důležité, kromě dalšího vývoje Galilea, i do budoucna eh, zkoumat i jiné navigační technologie, eh, které by poskytly nezávislé možnosti lokalizace evropským občanům tak, aby své aplikace mohly i dále používat při eventuálním výpadku systému Galilea anebo všech systémů družicových navigací. Ku příkladu, Eh, naše mm, energetické sítě mohou být synchronizovány a v tom případě by výpadek všech systémů eh, velice závažný a tomu je třeba zabránit. V letectví, ku příkladu, by byly očekávány obdobné důsledky, kdybychom tam stávající dodatečné navigací systémy neprovozovali i nadále. A proto tedy z našeho pohledu je Galileo již dnes úspěchem Evropské unie. My jsme prokázali, že tady máme velice výkonný systém a rovněž reakce jiných systém provozovatelů satelitní navigace nám ukazuje, že jsme na správné cestě. Další otázka šla do mm, tématu kyberbezpečnosti a využívání Galilea eh, v případě teroristických útoků. Co se týče kyberbezpečnosti, musíme rozlišovat dvě věci. Za prvé, využívání Galilea nebo zneužití Galilea pro nežádoucí účely, jako ku příklad přelet dronů nad průmyslovými zařízeními, ale samozřejmě tak otevřený systém, jako je tento, může být používán nejrůznějšími uživateli. A systémy k zabránění takových případů zneužití musí být nasazeny na jiném místě, protože jinak bychom znemožnili občanům Evropské unie volný přístup k těmto systémům nebo jim ho omezili, nezávisle na tom, jak eh, by vypadaly takové scénáře, jako jsme to třeba viděli teď v Saudské Arábii, eh, by byly i s Galileem nebo bez Galilea možné a proveditelné. Druhá strana je útok na systém jako takový. Už jsem se zmínil o tom, že máme řadu infrakritických struktur, od, na nichž tato technologie závisí. E, existují různé možnosti zásahu do tohoto systému od poruchy signálů nebo rušení signálů, e, kde musíme dát k dispozici náhradní strategie přes falšování signálů. Co se týče falšování signálů, proto Galileo skýtá jako první a jediný navigační systém do posud možnost inkryptování signálů a, autentifi- a identifikace signálů, které lze eh, aktivizovat, aktivovat do budoucna. A to je skutečně jedinečná možnost, kterou lze využít pro Um, propagac, bud, pro propagaci budoucího využívání Galilea. Tady je důležité, aby zavčas bylo poskytnuto více informací potenciálním zákazníkům. Jedná se o celou řadu aplikací, které mohou být využity. Například časové označování nejrůznějších systémů ve finančním světě. To už dnes se používá v Evropské unii, ale zatím se to používá nejednotně. Děkuji vám. Thank you very much, uh, Dr. Fassman. Děkuji, děkuji mnohokrát, doktore Fassmane. Vestmane, eh, promiňte za vaše velmi obsáhlé vysvětlení. Určitě to je téma, kterému se budeme věnovat i nadále, protože pro nás je velmi důležité, zejména ta oblast aplikace GNSS. Já tedy, milí kolegové, vám mnohokrát děkuji. Tím končíme dopolední část našeho jednání. Odpoledne nás čeká také velmi důležité. Eh, máme velmi důležitý program, opět budeme hovořit o vesmíru a kosmických programech. Děkuji, dobrou chuť během oběda.